Vzpomeňme na článek 162, který vám poskytuje možnost podat písemné vyjádření. Děkuji vám za schobývavost a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jde o Mauritánii, zejména o případ Birama Daha Abejda. Slovo má nyní paní Lochbílerová. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a vážené kolegyně, Mauritánie oficiálně zrušila otroctví v roce 1981 a v roce 2007 ho postavila mimo zákon, ale ve skutečnosti stále nebylo vymíceno. Nestátní organizace jako Víra Mauritánie a další organizace jako SOSS Clubs ukazují, k jakým případům zatrčování dochází. Mauritánská vláda by tedy měla brát vážně práci těchto organizací. Měla by ji chápat jako podporu v jejím boji eh, za vymícení otroctví, ale situace v zemi ukazuje pravý opak. Nyní pomocí našeho usnesení vyzýváme mauritánskou vládu, aby zesíla svůj nátlak a pod, ukončila své akce proti eh, aktivistům proti otroctvím. Chceme, aby byli propuštěni na svobodu aktivisté, kteří bojují za zrušení otroctví, zejména tedy Biram Dach Abajt. Pokud chce Mauritánie bojovat s otroctvím, musí také bojovat s chudobou mnoha zotročených lidí. K tomu také patří to, že etnická skupina Haratinů musí získat možnost eh, vlastnit zemi. To je země, na které již po celé generace pracují a kterou kultivují. Eh, vyzýváme mauritánskou vládu, aby aktivně se zhostila tohoto úkolu a také mezinárodní organizace, které jsou činné v Mauritánii, by měly zajistit, že nevyužívají žádnou nucenou nebo dětskou práci. A je jistě i úlohou EU, aby zajistila, že žádným způsobem například ani v obchodních vztazích s Mauritánií ani nepřímo nebude tolerovat práci otroků. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Preda. Monsieur le Président, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnes diskutujeme o Mauretánii a především o případu Běrama Daha Abejda. Není to pro mě jednoduché. Já jsem navrhl toto téma a není to jednoduché, protože na rozdíl od jiných tématů, o kterých hovoříme, jsem se osobně setkal s panem Abejdem, který aktivně bojuje proti otroctví v Mauretánii, čili pro mě je to opravdu emocionální vystoupit v tomto ohledu a velice rád bych jasně, jasně a nahlas požádal vládu a orgány Mauretánie, aby osvobodili tohoto člověka, který bojuje proti otroctví. Obecně řečeno, Mauretánie se musí vymanit z této logiky negace reality v této zemi. Je důležité, aby si uvědomila obrovské důsledky otroctví na tuto společnost a musí okamžitě na to reagovat opravdu velice rychle, tak aby lid v Mauretánii mohl žít kvalitnějším životem. Děkujeme a nyní má slovo paní Žitňanská. Děkuji za slovo, pane předsedo. I přesto, že máme rok 2014, existuje na světě jeden stát, kde není přítomno pouze novodobé otroctví, které vidíme i ve vyspělých zemích. V této zemi v Mauritánii žijí skuteční otroci, lidé jsou se majetkem jiných, kteří mají absolutní moc nad jejich životem a smrti, jednoznačně odsuzují tuto skutečnost tolerování těchto neakceptovatelných praktik, které jsou v této zemi dokonce několik let zakázány. Proto žádám, aby došlo k propuštění neprávem zadržovaného bojovníka za zrušení otroství Virana Dáda Abejdy, kterého proces údajně byl zahájen dnes, protože pokud bude tento člověk odsouzen, nejenom, že to bude obrovská nespravedlnost, ale zároveň rána pro tisíce otroků za svobodu, kterých tento člověk bojuje. Vyzývám místní vládu, aby respektovala lidská práva i své vlastní zákon. Nemůžeme tolerovat takovou situaci a osobně mohu říct, že neexistuje žádný ekonomický zájem, který by mě přenutil na tímto nelidským jednáním eh, zavřít oči. Děkuji. Děkuji, pan Weidenholzer. Někteří z nás v průběhu minulých let měli možnost se sestkat s Biramem Dach Abejdem, neunavným bojovníkem proti otroctví v Mauritánii. Otroctví, které bylo oficiálně zrušeno, ale stále je praktikováno. On je syn bývalých otroků a takto se zasazuje za demokratickou Mauritánii, která bude respektovat lidská práva nejenom na mezinárodním poli, ale zejména ve své vlasti. V důsledku osvětové kampaně, která chtěla eh, vysvětlovat lidem svá práva, on a jeho spolubojovníci byli zadrženi. Eh, jsou obviněni z toho, že jsou členové nelegální organizace a hrozí jim dokonce trest smrti. Musíme eh, udělat vše pro to, aby tyto lidé byly neprodleně propuštěni těni a aby Mauritánie jasně dodržovala své povinnosti, které jí vyplývají z mezinárodních smluv, které uzavřela. Já doufám, že toto usnesení bude jakýmsi prvním krokem pro dialog s mauritánskou vládou, ve kterém nám půjde o to, aby skoncovala s takovými to poměry v zemi. Pan Korau. Děkuji, pane předsedo. Organizace Amnesty International říká, že Mauritanie je chudá země, tam 5 milionů obyvatel, 700 tisíc osob závisí na otrokářích. Jak již bylo řečeno, ano, v Martinániny stále existuje otroctví, jsou různé dřevatelské práce v domácnosti, pracují, takový lidé nejsou placeni, pak dokází k děti, zneužívání dětí, znásilňování dětí. Děti se stávají otroky, protože jsou děti otroků, říká se jim, že se takto narodili a že patří svým otrokářům a situace je ještě horší než v minulosti. Tito lidé jsou ponižováni, nemají vůbec žádná lidská práva. V roce 2014 eh, byly mm, aktivisté zadržování, bylo na ně uvoleno vězení. Podobně je na tom pan Abejt, který je také aktivistou v boji proti otroctví a Evropská unie musí požadovat, aby byli propuštěni všichni, kteří jsou zadržováni. Děkuji, pan Depre. Děkuji za slovo, pane předsedo. Za naší skupinu bych chtěl veřejně vyjádřit podporu tomuto usnesení žádáme okamžité propuštění pana Abejda tohoto bojovníka za otroctví, který bojuje opravdu proti tomuto nešvaru, které zde neustále vidíme v Mauretánii. Dvě velké skupiny ovšem byly proti některým odstavcům, za které jsme bojovali. V tomto usnesení my chceme, chtěli jsme například, aby ratifikovali protokol, pokud jde o, africký, o statut Afrického soudu pro lidská práva. Dále jsme chtěli, aby došlo k politickému dialogu za místní vládou na základě článku 8 eh, smlouvy z Kotonu. Dvě velké skupiny byly proti tomu. Dále jsme chtěli, aby Evropská komise zahájila oficiální konzultace, pokud jde o článek 96, boj proti všem eh, porušování lidských práv. I proti tomu byly dvě velké skupiny. Já opravdu to nechápu, vážený pane předsedo, když se podíváme i na to, jak vypadají opravdu, jaká je velikost jednotlivých skupin v našem parlamentu, je mi to opravdu nesmírně líto. Ano, děkujeme. A nyní má slovo paní Senra. Prosím, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Článek 4 Všeobecné deklarace lidských práv, um, který, který, kterou jsme si nedávno připomněli, výročí této deklarace, bojuje proti otroctví 76 let eh, po této deklaraci. Zde vidíme, tisíce, sta tisíce lidí v otroctví, tisíce lidí, kteří žijí pod sexuálním zneužíváním, tyto neoliberální politiky, proti ním musíme skutečně bojovat, musíme opravdu bojovat za prosazování článku 4 Všeobecné deklarace. Toto je právo a toto je povinnost Evropské unie, proto nesmíme zavírat oči žád, před těmito nešvary. Žádáme, aby Mauretánie okamžitě osvobodila Biranada a Bejdu. Žádáme, aby okamžitě zastavili otroctví v této zemi, aby přijali vhodná opatření a Evropská unie musí trvat na tom, aby se zde respektovali práva. Pan Polčák má slovo. je skutečně jako poslední stát světa zrušila systém otroctví Eh, v roce one thousand nine hundred and eighty one teprve po twenty six letech zavedla trestný čin do své legislativy otrokářství. nicméně od tohoto roku two thousand and seven je známo pouze několik jednotlivých případů odsouzení za spáchání tohoto trestného činu otrokářství. přitom podle zprávy the walk free foundation eh, je mauritánie zemí s nejvyšším počtem populace žijící v poměrech novodobého otroctví a to four obě tato čísla ukazují jak je složité eh, a obtížné měnit dávné zvyky v tradicionalistické společnosti ovšem eh, to nemůže představovat jakoukoliv omluvu pro toto jednání. evropská unie by měla proto jako partner pomáhat mauritánii skutečně překonat eh, tuto strašlivou situaci a chtěl bych poděkovat panu predovi že byl iniciátorem této pro mě velmi důležité rezoluce. děkuji vám. No Děkujeme, říká pan předseda. Nevidím kolegu Gasparu proto, ano, není mezi námi, dobře, takže paní Beržiad je dalším řečníkem. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, Mauritánie je velice zajímavá země. Mohamed Hol Abte Hasid, stávající um, Stavající prezident byl v podstatě prvním demokraticky zvoleným prezidentem. Ovšem je to země, která je opravdu zemí, kde dochází k neustálým problémům, um, pašování zbraní, jiných pašování, rasismus, bohužel um, především proti černému obyvatelstvu. Je to institucionalizováno prostřednictvím otroka, otroctví, i když v roce 81 došlo k zrušení otroctví a v roce 2007 ke kriminalizaci tohoto postupu a tohoto jevu. Ovšem pouze vidíme zde pouze jeden případ odsouzení od roku 2007. Víme, že od roku 2008 Biram Daha Abejt je pronásledován, ostatní opozičníci. My skutečně bychom měli bojovat proti tomuto i zneužívání, nejenom z náboženských důvodů, měli bychom bojovat i proti trestu smrti v této zemi opravdu všemi prostředky a i pro, i v Přestože toto usnesení není dostatečné, budu hlasovat pro něj. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Castaldo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A opět zde hovoříme o případu Birama Daha Abejdy, tohoto odvážného aktivisty, uvězněného, protože bojuje proti jedné z nejhorších, jednou z nejhorších jevů současného lidstva, otroctví, které má obrovský dopad na děti, na negramotnost, eh, otroctví, které bylo oficiálně zrušeno v roce 81. V této zemi ovšem je, je opravdu systematicky Eh, šířeno v této zemi, dochází se k ponižování lidí tímto způsobem. Financujeme různé projekty sociální integrace v této zemi a v podstatě se stáváme komplicem místní vlády tímto způsobem. Vláda místní si není vědomá toho, že bez lidských práv prostě nebudou existovat žádné dohody z Kotonu, ani dohody v rámci zemí AKT, ani mm, přátelská uh, Um, přátelské vztahy s Evropskou unii. Musíme odsoudit tuto zemi a tento režim, který uvěznil Harama Dahama Abejdu, tohoto bojovníka a musíme bojovat za jeho okamžité propuštění. Děkuji. Pane předsedo, zdá se nemožné uvěřit, že v 21. století 20 populace Mauritánie Eh, je otroky, jsou otroci. Vláda té země prostě akceptuje tu situaci a reakcí na tento problém bylo uvěznit Biram Abada a další z jeho združení. To je nedemokratické a musíme to odsoudit. Byli jsme mm, ale svědky situace v jiných zemích jako Řecko, které, kde volené orgány uvěznili lídra a člena strany, a, kteří byli také uvězněni. A to v Řecku. To říkám proto, že mm, se domnívám, že tady je velká míra pokrytectví. My kritizujeme jiné země za věci, které telorujeme v EU. Děkuji, pan Venta. Vážený pane předsedo, pouze v roce 81 došlo ke zrušení. Otrosy Mauretánie ovšem nemají dostatečnou legislativu, která vykonává tento zákaz. Bohužel eh, například otroctví eh, se v této zemi týká konkrétní etnické skupiny, je dědičné a Evropská unie nesmí zavírat oči, protože hm, k tomu dochází v jedné ze zemí AKT. My spolupracujeme s těmito zeměmi, ovšem častokrát tento vnější tlak hm, nepomůže eh, sám o sobě musí zde být i aktivita na místní úrovni a právě proto je tak důležitý Biram Dahan Abejda a ostatní lidé, kteří bojují um, proti otroctví, musí zde zasáhnout i vláda v tomto abolicionistickém hnutí, protože pouze za demokracie a stabilitě pouze tak budeme mít kvalitní vztahy mezi EU a Mauretánií a budeme schopni pomoci rozvoji toho, eh, této země. Děkujeme a nyní má slovo pan Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je již po třetí, je to třetí rok, eh, co se věnujeme problematice porušování lidských práv v této části světa a je téměř neuvěřitelné, že diskutujeme o otroctví. Ovšem, skutečně tomu tak je. Jsme si vědomí toho, že Mauretánie je poslední zemí světa, která oficiálně zrušila otroctví a to až v roce 1981. 33 let poté ještě pořád se předpokládá, že 4, možná až 20 místních obyvatel žije v otroctví. To nesmíme akceptovat. Musíme vynaložit veškeré úsilí a tlak na Mauretány, aby dodržovala svá vlastní pravidla a legislativu a aby umožnila bývalým otrokům stát se majiteli půdy, na které pracují a která jim patří. A musíme samozřejmě volat po okamžitém propuštění pana Abejdy. Děkuji. Dobře, takže budeme postupovat postupem ke HDI. Máme tady řadu přihlášek, nemůžu všechny přijmout paní Geringer. Děkuji, za slovo, vážený pane předsedo. Běram Daha Abeid je autorem iniciativy za oživení abolicistického hnutí v roce 2013 získal cenu OSN za dodržování lidských práv. Ovšem 11. listopadu letošního roku společně se 16 kolegy ze svého hnutí po klidné demonstraci proti nevolnictví, proti otroctví byli uvězněni. Voláme po jejich okamžitém propuštění. Mauretánie je partnerskou zemí EU v rámci zemí AKT. Evropská unie bojuje proti otroctví, proti práci dětí a proti mrtvým omezování všech občanských svobod. Proto žádáme, aby vláda Mauritány dodržovala veškeré mezinárodní dohody a všechna práva a legislativu, která chrání místní obyvatelé. Evropská komise a SVČ musí prohloubit naše vztahy s Mauretánií, což by mohlo umožnit další pokračování práce místních aktivistů nejenom proti otrosti, ale všem ostatním formám nevolnictví. Děkujeme, říká pan předseda. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα. Pane, předsedo, toto je rezoluce, která se týká ochrany lidských práv. A, mm, bez. My tady hovoříme o režimu v Mauretánii a nevidíme konec těch ne, eh, nespra, té nespravedlnosti. Osoby jako Biramda Abeit mají naprostou pravdu a jednou konečně Evropský parlament řádně obhajuje lidská práva, ale měl by, měl by dělat to tež pro porušování, pro, proti porušování případů lidských práv v EU. Země, které e, trpěly různými memorandy a trojka e, je pošlapávala jejich lidská práva. A my jsme kladli otázky institucím. Důvod, proč lidská práva nebyla respektována v zemi, jako je Řecko, bylo z toho úvodu to právě to memoranda. Děkuji, pane Jakověk. Děkuji to, že dnes v tomto parlamentu diskutujeme o zemi, která je vlastně naším partnerem, ale na druhé straně je to země, která i nadále praktikuje otroctví. A tato země je Mauritánie. Mauritánie je členem Unie pro středomoří, tedy Unie, kterou my tady v Evropské unii jsme založili, při nejmenším iniciovali. V této souvislosti chci vyjádřit svou silnou podporu tohoto usnesení a zcela jasně říci, že očekáváme od paní vysoké představitelky Mogherini, aby učinila vše, co je v jejich silách proto, aby eh, dosáhla propuštění para Pirama Dach Bejda z vězení, nebo ať se stal symbolem boje proti otroctví, proti nehumánním podmínkám, ve kterých žije asi 20 mauritánské populace. Proto očekáváme skutečně rozhodný a odhodlaný postoj a jasnou akci od paní Magerinové. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jsme velice spokojeni s naléhavým usnesením Evropského parlamentu k situaci v oblasti lidských práv v Mauritánii. Jde zejména o případ pana Abejda a dalších členů jeho organizace. IRMA. Zasazuje se o práva obyvatel proti otroctví, byl již několikrát zadržován kvůli svému přesvědčení a nyní byl obviněn, respektive v roce 2012. IRMA je abolicionistické hnutí. Eh, získalo také celou řadu cen v oblasti lidských práv. Pan Abe Prostě jako politik byl kandidátem na úřad prezidenta v červnu 2013. Eh, byl zadržen společně s dalšími členy IRMA a byl obviněn z narušování veřejného pořádku a členství v nelegální organizaci. Při tomto schromáždění aktivistů šlo o to se vyjádřit za to, aby byly práva Mauritánců respektováno. Etnikum, které podléhá zatročení, pochází z jihu, z hranice se Senegalem a je to černožské etnikum. Nyní tedy eh, celou záležitost má na starosti mauritánské soudnictví. My jsme velice znepokojeni posledními případy zadržování a zatýkání. Skontaktovali jsme se s organizací IRM a víme, jak jaká je jejich situace ve vězení, jak sledujeme proces, snažíme se vytvářet dialog s mauritánskými úřady, mauritánští vyslanci rovněž také eh, i hned eh, hovořili o případu pana Abejda hned, jak byl zadržen. Pak jsme měli další diskuse 15. prosince v rámci politického dialogu, který je, vyplývá vlastně z dohody z Kotonu. Evropská unie jasně řekla, že je třeba dodržovat eh, právní stát a také práva pana Piramadach Abejda. Rovné zacházení a nediskriminace platí pro veškeré rasy a všechna etnika. To jsou základní faktory pro stability Mauritánie. Evropská unie se i nadále bude sledovat případ pana Abejda Rovněž budeme vést dialog s občanskou společností a také s úřady, tak, aby se tomuto případu dostalo přiměřeného zacházení, pokud to bude nutné, nebudeme váhat a budeme i nadále intervenovat. Eh, byli jsme informováni, že je možné, že proces bude probíhat dnes. Delegace Evropské unie na místě sleduje tento soudní proces a Eh, myslím si, že je důležité, aby se konalo co nejdříve. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Evropská unie zahájila pravidelný dialog s Mauritánií o lidských právech. Podporujeme mauritánskou vládu při stabilizaci institucí, při harmonizaci legislativy a také norem v oblasti lidskoprávní, ale je třeba učinit ještě více. V březnu 2014 Mauritánie přijala cestovní mapu OSN, kde jsou občasněná různá doporučení, jak vymítit otroctví. Rovněž eh, bylo dosaženo dohody o tom, že bude zřízen trestní soud právě pro případy otroctví. Evropská unie podporuje mauritánskou vládu v jejím provádění této cestovní mapy. E, přijmuli jsme také kontakt s kanceláří OSN pro lidská práva, která nám poskytuje zprávu o aktivistech, takže máme lepší možnost hodnotit situaci v zemi a posoudit, zda mauritánská vláda provádí dostatečné úsilí. Evropská unie rovněž financuje tři projekty pro lidská práva a demokracii v Mauritánii, což je k užitku místních nevládních organizací. Případ pana Birama na Dach Abejda nám připomíná, že přes námi ještě velký kus práce. Eh, připomínám, že v rámci našeho dialogu a naší spolupráce s Mauritánií řešíme problémy lidských práv, otroctví, a praktik, které tam probíhají a nesmíme na ně zapomínat ani v budoucnu. I nadále toto musíme pevně sledovat. Stejně tak jako případ pana Dach a Bejda. Musí to být naší prioritou. Děkuji. Děkujeme, pane Delavedovo. Prosím o klid, říká pan předseda skutečně není možné vůbec naslouchat našim řečníkům, takže bych vás poprosila, milí kolegové, abyste se posadili. A nyní se dostáváme k dalšímu.